nemůžete zaškrtnout více než 11 políček. V případě, že chcete cokoliv změnit či opravit na svém hlasovacím lístku, obraťte se na skrutátory, kteří vám dají jiný hlasovací lístek. Potom vložte hlasovací místek do obálky a vhoďte jej do urny. Zahajuji hlasování. Yes, 90, okay. Uh, well, it is Okay, okay. Uh, uh, Mr. Colleague Leichtfried, please take the floor. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Důkladně jste všechno vysvětlil hlasování, takže já už otázku nemám. Děkuji. OK, OK, děkuji bardzo.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 E, zapytuję Państwa, czy ktoś ještě chce oddać głos. Dámy a pánové, zeptám se, přeje si ještě někdo hlasovat? Ptám se po třetí, kdo chce ještě odevzdat hlas? Czy skrutatorzy już zagłosowali? Odhlasovali i skrutátoři. Dobrá, končím hlasování. A nyní požádám skrutátory, aby se znovu odebrali do místnosti R01 101 na sečtení hlasů. A opět zazvoníme a e, i informace o znovu zahájení hlasování či jednání se objeví na obrazovkách. Předpokládejte, že pokud by bylo potřeba hlasovat po třetí, bude to kolem sedmé či kolem sedmi třiceti. Takže prosím, neopouštějte budovu Evropského parlamentu, protože je pravděpodobné, že budeme hlasovat ještě jednou, buď v 7 hodin nebo v 7.30. Děkuji. A odročuji zasedání.